již přejdeme k plánu práce. Podle článku 142 a v souvislosti s Venezuelou. Tady máme žádost od Rady o naléhavý postup týkající se tedy schválení prohlášení o rybolovných um, kapacit ve vodách EU pro lodě plující pod venezuelskou vlajkou při pobřeží francouzské Guajany. Hlasování proběhne na počátku příštího zasedání. Dále od skupiny zelených EFA jsem obdržel žádost, aby dohoda